No, can you write can you write it down here? Thank you with big Hello everybody. Všechny zdravím. Vítejte na jednání našeho dnešního výboru. Musím vypnout zvuk. Pardon. Anybody wants to take Někdo si chce vzít slovo už tady a teď? Chcete mě někdo nahradit? Ne, nechci vás nahradit. Když jsme Ale včera když přišli... Včera dostali ten... Eh, seznam. Mělo být také o časy a v večer v 16 hodin není možné dostat, 6 eh, hodin eh, dostat volební seznam, potom asistenti musí pracovat do noci i um, asistenti mají nárok na to nějakou důstojnou pracovní dobu. Jedno se to stát samozřejmě může, ale eh, po druhé už ne, abychom v 6 hodin eh, dostali tak dlouhý, eh, dlouhý list pro hlasování, takže prosím, abyste ty hlasovací seznamy a jejich doručování příště zohlednili, pokud je čas. Dobře, já musím říct, že v tomhle s vámi souhlasím. Teď eh, jsem otevřela ten eh, seznam a ani já dost dobře nevím, co před námi leží. Eh, je to opravdu pozdě, skutečně pozdě dostat takovýto dokument v 6 večer, především pro naše lidi ve frakcích. Takže je určitě možné poskytnout hlasovací seznam dřív a hodně by to všem pomohlo, především kolegům, spolupracovníkům v politických frakcích. A teď, jak je tomu s tlumočením? Všechny jazyky jazykového profilu e, výboru jsou k dispozici kromě malštiny, pane Kaso. Ale zase jste prostě jedineční. A teď máme elektronické hlasování Evropský sociální fond plus a budeme potřebovat absolutní většinu pro, abychom mohli zahájit jednání, abychom mohli začít s trialogem. Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Hlasovali všichni. Končím hlasování. Návrh je schválen. Ano? nějaké technické problémy, pane Radačovský? Dobře, takže budeme pokračovat. Bod 5. Nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady, doplňující nařízení za prvě, první pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. konečné hlasování. Kdo je pro? Omlouvám se, musíme hlasovat elektronicky, takže zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Schváleno. Bod 6 zaměstnanost a sociální politika eurozóny. Tohle bude dlouhé. A není to hlasování elektronické. Kompromis 5. Pro, proti, zdržel se. Kompromis 6. Pardon, pětka schválena, teď kompromis 6. Ano, ano, přerušuje předsedkyně, omlouvám se. Takže jmenovité hlasování žádá SD. Druhá část 86. Zahajuji hlasování. 86. Druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste? Všichni? Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Odstavec 2b. Pozměňovací návrh 99. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Musíme to zkontrolovat. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Návrh je schválen. Pozměňovací návrh 100 pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 101 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 103, pro, proti, zdržel se, není to jasné, zahajuji elektronické hlasování, 103, hlasovali všichni, končím hlasování, 26 ku 21, návrh je schválen. Dobře, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Schváleno. Sto osm. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 119. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Návrh je zamítnut. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 9. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 11. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 13. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 12. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 15 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 16 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 17 pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 144 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 145 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 147 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 19 pro, proti, zdržel se, schváleno. 20 Kompromis 20 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 18 pro, proti, zdržel se, schváleno. 158 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. 160. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 21. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 170 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 22 pro, proti, zdržel se, schváleno. 172 jako připojení ke kompromisu 22 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Návrh je schválen. 181. Tady máme dvě části. První část 181. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Zkontrolujeme elektronicky druhou část. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Návrh je zamítnut. 182, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 185, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 186, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 189, kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, zkontrolujeme elektronicky. 189. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Návrh je zamítnut. Kompromis 24 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 25 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 23 pro, proti, zdržel se, schváleno. 198, 198 pro, proti, zdržel se, schváleno. 200 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Návrh je zamítnut. 201, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 26 pro proti, zdržel se, schváleno. 27, kompromis 27, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 205, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 206, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 208 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme, zahajuji hlasování. 208, ano. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Návrh je zamítnut. 209, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Kompromis 28 pro, proti, zdržel se, schváleno. 211 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Schváleno. 213. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A teď eh, Favor. Jednička, citace, eh, pro, proti, zdržel se, kontrolujeme, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Dvojka, pro, proti, zdržel se, schváleno. Trojka, pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdržel se, schváleno. Pětka pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdržel se, schváleno. Sedmička pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdržel se, schváleno. 9 pro, proti, zdržel se, schváleno. 10 pro, proti, zdržel se, schváleno. 10 pro, ne, omlouvám se, říká předsedkyně, jedenáctka. Jedenáct pro, proti, zdržel se, schváleno. 12 pro, proti, zdržel se, schváleno. 13 pro, proti,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 proti, zdržel se, schváleno. 25 pro, proti, zdržel se, schváleno. 26 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 27 pro, proti, zdržel se, Zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Schváleno. 28 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 30 pro, proti, zdržel se, schváleno. 31. Je to ústní pozměňovací návrh od SND. Eh, pro? Proti? Držel se zamítnuto. Zkontrolujeme. Dobře, zahajuji elektronické hlasování. Je to 1.30, ano, končím hlasování. Zamítnuto. Takže teď eh, nebudeme hlasovat bez, či teď budeme hlasovat bez ústního pozměňovacího návrhu. Pozměňovací návrh 32. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 31. Pro? Proti? zdržel se, schváleno. 37 a ty tady pro uh, ústní pozměňovací návrh SD pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 32 pro, proti, zdržel se, schváleno. 42 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme. 43, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Schváleno. Kompromis 33. Pro? Proti? zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 48 pro, omlouvám se, říká předsedkyně, 49. Já jenom zkouším, jestli dáváte pozor. 49 pro, proti, zdržel se, schváleno. 52 pro, proti, zdržel se, Schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se, schváleno. 57 pro, proti, zdržel se, schváleno. 58 pro, proti, zdržel se, schváleno. 59 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky, 59, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Schváleno. Kompromis 3. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 61. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdržel se, schváleno. 66, ústní pozměňovací návrh od S a D, e, pro, proti, zdržel se, schváleno. 67 pro, proti, zdržel se, schváleno. 68 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme, zahajuji hlasování, 68, všichni hlasovali, končím hlasování, schváleno, 69 pro, proti, zdržel se, schváleno, 70 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, držel se, schváleno. 73 pro, proti, zdržel se, schváleno. 74 pro, proti, zdržel se, schváleno. 75 pro, proti, zdržel se, schváleno. 76 pro, proti, zdržel se, schváleno. 77 pro, proti, zdržel se, schváleno. 78 pro, proti, zdržel se, schváleno. 79 pro, proti, zdržel se, schváleno. 80 pro, proti, zdržel se, schváleno. 81 pro, proti, zdržel se, schváleno. Jmenovité hlasování, konečné hlasování. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Návrh byl schválen. or what? Uh, so let me, let me congratulate... Dovolte mi ještě, abych poblahopřála paní Tom, jakožto zpravodajce. Now we get to the European Court of... Nyní se dostáváme ke zvláštní zprávě Evropského účetního dvora, eh, k fondu mm, Evropské pomoci nejchudším, eh, FEAD.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 We will have a presentation on a very interesting topic, on a very Máme prezentaci k velmi zajímavému tématu, zajímavé zprávě, která je velmi obsažná. Já eh, mám hodně rád diskuze, které vycházejí z konkrétních údajů, takže bych byla ráda, kdybyste všichni zůstali a využili těch údajů, informací, které se vám dostane. Whoever is not interested in the presentation... Kdokoliv nemá zájem o tuto prezentaci, tak prosím opuste sál. So let me welcome uh, our guests from the European uh, Court. Dovolte mi, abych přivítala naše hosty z Evropského účetního dvora. Jsem uh, váš velký fanoušek, i když o tom nevíte, mám opravdu vaše zprávy uh, ráda. Máte tam vždy solidní data uh, k tématům, o kterých uh, tak rádi diskutujeme. A jak jsem řekla, mám ráda diskuze, které staví na reálných datech, protože to je podle mě jediný způsob, který nás může přivést k dobrým výsledkům. Máte nyní 10 minut. Ehm, prosím o představení eh, zprávy, stručnou prezentaci a potom dostanou slovo koordinátoři, a další členové výboru. Děkuji za slovo, paní předsedkyni. Opravdu je pro mě potěšením být ve vašem výboru. Já sama jsem fanouškem vašeho výboru. Během předchozího mandátu jsem byla zpravodajkou celou řady zvláštních zpráv zaměstnanosti mladých. To jsme prezentovali zde třikrát ke třem různým tématům eh, pod eh, mládeží a eh, například mobilita a tak dále. Teď pracujeme například na tématech chudoba dětí, dlouhodobá nezaměstnanost a tak dále, ale dnes jsme zde proto, abychom vám představili zprávu FEAT, cena, podpora, ale přínos této podpory pro snižování chudoby zatím ještě není určen. Já jsem tady za komoru 2 pan Kuven, který už není členem eh, našeho dvora, takže tady proto dnes nemůže být přítomen. A mám tady sebou i také tým, který vám bude moci poskytnout ještě podrobnější informace. Dovolte mi, paní předsedkyně, abych řekla pár slov úvodem. Přestože EU je velmi bohatá, tak každý čtvrtý Evropan, téměř každý čtvrtý Evropan je ohrožen chudobou nebo sociálním vyloučením. Boj proti eh, chudobě a sociálnímu eh, vyloučení je eh, středobodem strategie Evropa 2020. Jde o to, abychom minimálně 20 milionů osob dostali z toho ohrožení chudobou, a to do roku 2020. Riziko je nejvyšší pro skupiny, jako jsou starší osoby a děti. Komise věnuje 3,8 miliard eur přes eh, tento fond eh, FEAT eh, na v roce 2014 až 2020 v tomto období. Cílem fondu je mm, zabránit největšímu sociálnímu vyloučení, chudobě, zabránit bezdomovectví, chudoby dětí, nedostatku potravin. Oproti předchozímu programy FEAD přinesl tři významné změny v boji proti chudobě. Nabízí jak eh, materiální podporu, tak eh, opatření pro sociální začlenění. Členské státy si mohou eh, vybrat mezi těmi zvláštními operačními programy a také se změnila zpráva fondu. Bylo to původně pod DG Agri, teď je to pod generálním ředitelstvím pro zaměstnanost. Pokud mi dovolíte, paní předsedkyně, já předám slovo k svým kolegům a oni budou pokračovat s těmi podrobnějšími informacemi. Mm, děkuji. Já jsem eh, byl eh, zodpovědný za tento audit a mohu říct, že když jsme na něm začali pracovat, tak jsme eh, si položili tyto otázky. Chtěli jsme zjistit, zda nový FEAD je navržen tak, aby byl efektivní při zmírňování chudoby. Položili jsme si tři hlavní podotázky. A sice, Liší se nějak významně eh, FEAD od předchozího programu MDP, pokud jde o eh, změnění chudoby a jak je to s plánováním FEADu v členských státech? Je to efektivně zaměřeno na tu pomoc, kterou FEAD nabízí? A třetí otázka, eh, opatření v oblasti sociálních začlenění jsou měřitelná, nebo jejich přínos? To jsou hlavní otázky, které jsme si položili, když jsme začali pracovat na auditu. Když hovoříme o FEADu, tak hovoříme o dvou eh, zvláštních programech OP1 a OP2. A zjistili jsme, že u toho OP, což je zkrátka pro operační program, tak u, u typu 1 se financuje zejména potravinová podpora, to znamená 84 rozpočtu FEADu jde na potravinovou pomoc. A 90% této potravinové eh, pomoci se distribuje v pěti členských státech, Francii, Itálii, Polsku, Rum, Rumunsku a Španělsku. A 2,5 celkového rozpočtu FEADu jde na ten typ programu 2. Tam jde o konkrétnější přístup zaměřený na sociální eh, soudržnost eh, a začlenění nejchudších osob. Zjistili jsme a e, podpořili to také různé studie e, hodnocení v polovní období, že to je vítáno ze strany příjemců, ale relevantní význam není znám. To znamená, nemáme údaje k, té, tomu relativnímu významu FEADu. Ani nemáme srovnatelná data mezi jednotlivými členskými státy a i v samotných členských státech máme omezené množství dat, které by nám ukázalo na mm, přínos. Kromě toho, FEAD nabízí eh, mnohem více než eh, jenom programy MDP. Jde o nový přístup, který, přístup, který definuje nové eh, doplňující, nová doplňující opatření a také umožňuje členským státům cílenější přístup pro opatření sociálního začlenění, což je určitě pozitivní. Průzkum jsme se jsme zaměřili na veškeré eh, řídící orgány v členských státech, abychom si udělali představu o FEADu a eh, na základě informací přímo těchto orgánů a pouze několik z nich odpovědělo. Nicméně význam FEADu oproti celému spektru činností v členském státě, jako jsou opatření na sociální začlenění a jakýkoliv typ pomoci nejchudším osobám, tak eh, ten podíl byl 5 až 10 Lucembursku a Maďarsku, až například u 30 ve Francii a někdy 60 nebo dokonce 67 v Polsku. To znamená, na tom vidíte, že u některých členských států hraje FEAR poměrně důležitou roli, ale je to pouze indikační výsledek. Celkově jsme nebyli schopni určit význam eh, FEARu v EU. Také jsme se zabývali národními operačními programy typu 1. To znamená, to je potravinová pomoc, hmotná pomoc a doprovodná opatření eh, nejchudším osobám. Zjistili jsme, že když se díváme na všech devět programů, tak eh, ta cílová populace nebo definice příjemce se velmi liší podle toho, v jakém členském státě se tak děje. Někdy ta definice byla velmi široká, pokud jde o to, eh, jak je chápán ten pojem nejchudší osoba. A některé definice byly naopak velmi úzké. Také jsme zjistili, že polovina z členských států eh, přijetí eh, pomoci FEAD váže na určitá kritéria způsobilosti. Většinou to je navázáno na systém sociální podpory v daném členském státě. To znamená, v konečném důsledku vidíte, že členské státy mají někdy eh, ten systém FED jako poměrně otevřený systém, eh, to znamená, ta definice se ponechává většinou na partnerských organizací, definice nejchudší osoby. Eh, často tam je velmi dobře popsána situace chudoby a potom na druhé straně některé členské státy jsou velmi restriktivní, pokud jde o zpřístupnění FEDu. Současné nařízení umožňuje oba přístupy. Už jsem eh, zmínil doprovodná opatření. Ty jsou eh, povinným prvkem, který musíte nabízet v rámci eh, OP1. To znamená, nestačí nabízet hmotnou pomoc, potravinovou pomoc, musíte nabídnout ještě něco navíc. Může jít o letáky nebo brožury, kde informujete nejchudší osoby o různých mm, službách sociálního zabezpečení, zdravotních službách, o hygieně a tak dále. To jsou ta doprovodná opatření ta jsou povinná. Nicméně jsme zjistili, že jsou těžko srovnatelná, protože jejich intenzita a to, jak vypadají, se velmi liší. V důsledku toho nemáme společné ukazatele o poskytování nebo výsledcích použití těchto doprovodných opatření. Obecně můžeme říci, že jsme zjistili, že sledování eh, vazby mezi FEADem a ESF bychom mohli ještě zlepšit, jak u OP1, to znamená u té hmotné pomoci, potravinové pomoci a doprovodných eh, opatření, tak eh, také u OP2, kde by mělo jít o činnosti, které jsou více zaměřené na sociální inkluzi. A ehm, to propojení eh, mezi ESF a FEADem a jeho sledování bychom mohli zlepšit. Toto vše nás eh, vedlo k třem doporučením. Za prvé, myslíme si, že v operativních eh, programech a eh, dále potom v tom programu ESF+, je takové, že bychom měli se více zacílit na to, kdo má být příjemcem, kdo je ten nejpotřebnější, to znamená, měli bychom lépe popsat tu cílovou skupinu, komu je pomoc zaměřena, určena. Potom si myslíme, že je důležité, což je také zpětná vazba, která se nám dostala od eh, partnerských organizací, který, které působí v daném rámci. A sice jde o m, mm, taková pojistná opatření u sociální inkluze pro příjemce základní e, hmotné pomoci v rámci nového ESF+. A za třetí, členské státy a komise by měly zlepšit vyhodnocení té vazby mezi FEADem a ESF a e, eh, toho, jak ESF může dosáhnout sociální inkluze. naformovali jsme to hodně mírně, protože víme, že je důležité, aby byly zapojeny partnerské organizace, protože to je potřeba k tomu, abyste mohli monitorovat úspěch FIADu, pokud jde o e, tu vazbu na ESF a úspěšnost u sociální inkluze. Děkuji za pozornost. Děkuji. První kolo otázek. Nejdříve dostanou slovo koordinátoři. Nevím, kdo eh, je přítomen z koordinátorů, nebo zda tady je někdo mm, jako náhradník. Máme tady zástupce za EPP. Paní Francen. Děkuji za slovo. Jedna věc, kterou jste zmínil, je to, že jde zejména o potravinovou pomoc. Že se zaměřuje fakt hlavně na potravinovou pomoc. A ten přínos FIADu pro snižování chudoby není ještě definován, ne, naučili jsme, jak je velký. Je pravda, že se to využívá hlavně k potravinové pomoci, ale poptávka po potravinové pomoci stále ještě roste. Na jednu stranu musíme udělat vše, co je v našich silách pro snížení chudoby. Na druhou stranu nemůžeme podceňovat eh, potřebu potravinové pomoci. Komise správně eh, v reakci na eh, zprávu účetního dvora odpověděla. Cituji komisi nyní. Významný první krok pro prolomení eh, cyklu chudoby je bezprostřední eh, hmotná pomoc nejchudším osobám. Navíc organizace, které zajišťují potravinovou pomoc eh, a to, že mají se věnovat doprovodným opatřením, jako jsou různé pokyny k zdravotní péči nebo pro děti, a s ohledem na rozpočet FEADu a nasledující víceletý finanční program, tak eh, v tomto je třeba říci, že je třeba zachovat zaměření na tu nejchudší část společnosti. Když se jednal o ESF+, tak mm, je třeba trvat na vyšším rozpočtu. Máme tady tu 3% eh, hodnotu, pokud jde o sociální inkluzi. Já si myslím, že toto ze strany komise musíme eh, podpořit a nesmíme zapomínat na nejchudší a nejzranitelnější osoby v naší společnosti. Ano, můžete odpovědět hned. Děkuji za položenou otázku. Byla to opravdu důležitá otázka, ale dovolte mi, abych řekla, že že jste se možná více zaměřovali na tu negativní stránku zprávy, ale když to porovnáte s jinými zprávami, tak mám pocit, že tato zpráva je jedna z těch pozitivnějších. Osobně se domnívám, že tato zpráva přináší dobré informace, pozitivní informace, bez ohledu na kritiku a to, že více než 83 eh, FIADu eh, představuje potravinou pomoc. To je skutečnost, kterou nelze popírat, ale samozřejmě jsme dosáhli pokroku, směřujeme více k opatřením mm, sociální inkluze, ale stále ještě tady je prostor pro to, jak se to bude dál v budoucnosti vyvíjet. My jsme neskoumali implementaci, ale spíše podobu a také srovnání s předchozími programy. To nejdůležitější, co bych chtěla ale říci, je, že máte pravdu v tom, že nejzranitelnější osoby by měly být středobodem, ale právě proto jsme přišli s těmi doporučeními se na ně lépe zaměřit. Protože doposud nevidíme, není jasné, jak dobré je to zacílení. Jasné, že se vynakládají prostředky podle pravidel, ale to neznamená nezbytně, že to je nejefektivnější způsob. Nebo minimálně nevíme, zda tomu tak je, protože k tomu nemáme důkazy a proto jsme přišli s tímto doporučením číslo jedna, to znamená lepší zacílení a lepší definování toho, eh, kdo to konkrétně je, eh, ty osoby, které jsou nejchudší. Tak, abychom eh, ty prostředky, aby se opravdu dostali k těm osobám, které je potřebují nejvíce. Paní Petern? Pan patron, pardon. Děkuji. Já jsem za tu zprávu opravdu rád, jsem novým europoslancem a podobně jako paní předsedkyně, já mám zájem na datech. V mnoha eh, různých oblastech, eh, na kterých Evropský parlament pracuje, mám problém s tím, že nám chybí data. Vaše zpráva je podle mě vynikající. Já bych tomu chtěl mít ještě pár připomínek. Za prvé, eh, Chápu to, že ta zpráva je také pozitivní, ale Jestliže hovoříte o tom, že přínos ke zmírnění chudoby není jasný, není dán, když tady máme 4,5 miliard eh, liber na eh, výdaje, tak to znamená, že opravdu tady máme hodně co zlepšovat. A potom mě zarazila prezentice, když jste hovořil o 83%, 3% na potravinovou pomoc. To znamená, vy jste říkala, že asi 95% z toho je v asi jenom v pěti členských státech. To znamená, jaké to s tou zbývající částí EU? Eh, doporučení. Dali jste dobrá doporučení, například eh, logika těch intervencí, výsledky, zacílení, metodika. Já bych chtěl navrhnout, a musím říct, že jsem v této oblasti pracoval, angažoval jsem se také s, s FEADem na druhé straně, to znamená, že jsem Eh, žádal o finanční prostředky a myslím, že by bylo hodně užitečné, kdyby jsme měli zabudované posouzení dopadů, jakožto součást programu, a to od úplného začátku. To znamená, místo abychom čekali na to, až to udělají členské státy až poté, co bude veškerá práce odvedena, tak pokud bychom eh, měli široce postavenou metodiku, kterou by všichni mohli uplatňovat, tak to by hodně potom pomohlo s vyhodnocením dopadu. Za prvé a to za druhé, myslím si, že by eh, potřebujeme větší transparentnost, měli, by, měli bychom být otevřenější. Když jsem si četl něco k tomuto tématu, tak jsem zjistil, že eh, máme zprávu komise, máme je to Commission Staff Working Document k hm, hodnocení v polovní období a to bylo naprosto pozitivní, vypadalo to, že vše běží skvěle. Ale je jasné, že tomu tak není. Takže bychom mohli trochu odstoupit od určitého propagandistického přístupu a být transparentnější. Za druhé, měl by být snáze dostupný tento program. Menší organizace se těžko dostávají k těm finančním prostředkům. Je to poměrně byrokratický proces, který musíte projít. Byl bych rád, kdyby toto mohlo být zjednodušeno. Možná bychom mohli mít nějaký implementační balíček, který by tomu sloužil. A zejména tento fond by měl být zaměřen na udržitelnost. Je výborné, že na lokální úrovni členských států um, přes potravinou pomoc zmírňujeme chudobu, ale musíme budovat kapacity tak aby eh, po té, co přispějeme přes FEA, tak aby na to mohly navázat lokální organizace. To znamená, měli bychom se zaměřit na lokální udržitelnost. A ještě na závěr, a omlouvám se paní předsedkyni, že mluvím tak dlouho, ale eh, co bude následovat? Bude to integrováno do Evropského sociálního fondu plus? Jaký to bude mít dopad? Chápu tu logiku, ale mm, bude to mít nějaké nedozírné následky? nepředpokládané. Je tady zabudována sociální inkluze, ale ukazuje se, že v této oblasti jsou výsledky obtížné, protože ty lokální organizace mm, jsou takové, že se jim daří většinou v jedné věci, ale nejsou až tak všestrané. To znamená možná, že než bychom vše spojovali a udělali z tohoto fondu potravinou pomoc a ještě sociální začlenění, tak možná, že bychom se měli zaměřovat opravdu na tu jednu věc, které se daří. Tady tomu fondu se daří eh, potravinové pomoci a hmotné pomoci, nedaří se jí v té části sociální inkluzi. Um, nevím, jestli v této věci je dobré konsolidovat, nebylo by lepší se spíše specializovat. Paní předsedkyně, dělám to velmi nerada, ale musím stanovit jasná pravidla a sice na otázku máte vždy dva, dvě minuty. Není to fair, protože jsme právě v polovině diskuzi a teď teprve přicházím s pravidly, ale myslím si, že eh, v konečném důsledku i pro naše hosty toto bude dobré. Ještě než dám slovo našim hostům, tak eh, to znovu připomínám. Od teď máte každý jenom dvě minuty na otázku. Kdo uh, zodpoví uh, panu Patrnovi? Paní Ivanová, prosím. I can try to start. Pokusím se Zaregistrovala jsem, že je tady také řada dalších zájemců o slovo, tak nevím, jestli jim dáte slovo najednou. Ano, asi ano, ale dobrá, takže teď přečtu jména. Takže pan Miller se hlásí jako poslední zatím. Takže je to pan Guido Ryle. Ne, že bych vám teď dávala slovo, jenom čtu ten seznam paní Rafalská, pan Borgles, paní al paní Majorino a pan Millers. To je dosavadní seznam řečníků a paní Langer-Sieben. Takže jako první pan Rajo, prosím. Ja, vielen Dank. Děkuji. Mě ta zpráva potěšila. Jsem také rád, že se tam řeší otázka bezdomovců. Šokovalo mne, kolik lidí žije v evropských metropolích na ulici jsem v tomto parlamentu tři měsíce a opravdu mě jsem byl zrozen, když jsem viděl, kolik je bezdomovců v Bruselu a kolik jich je v Berlíně, v Mnichově a jinde. Já jsem se staral o bezdomovce i v Porůří a vím, jak je to velký problém. Vím, že jsou to lidé, kteří jsou závislí. Je tam mezi nimi také spousta lidí z východní Evropy a Vím, že každý druhý bezdomovec v Poruří pochází z východní Evropy. A jsou to lidé, kteří jsou prostě eh, v pasti, pokud je o jejich eh, chudobu. S tím souvisí také rostoucí nájmy v Německu. Ještě před třemi lety jsme hovořili o 800 tisíc lidí, kteří jsou postiženi chudobou, nyní jsou to už 2 miliony. Neexistují ale žádné číselné údaje ty číselné údaje se totiž velice liší, ale abychom mohli eh, dělat prognozy, tak potřebujeme konkrétní údaje. A teď bych rád viděl, proč do Německa plyne pouhý zlomek eh, těch prostředků, protože eh, zdá se, že se tady pracuje s 20 let starými číselnými údaji o počtu bezdomovců v Německu. Nelze bez konkrétních aktuálních údajů činit prognozy. Paní Rafalská? Děkuji velice za tuto zprávu. Považuji za velice zajímavou. Myslím si, že je velice dobré, že zde existuje řada možností, jak poskytovat pomoc. Můžeme poskytovat potravinovou pomoc a také asistovat v oblasti sociálního začlenování. Pokud je o těch 83% prostředků, které jsou na toto alokovány, tak to bych kritizovala, proto, protože že členské státy rozhodují o nejvhodnějším modelu, jak pomáhat potřebným. Pokud jde o Polsko, měl, pokud tedy mám uvést příklad, tak tam došlo ke kvalitativnímu nárůstu, ke zlepšení kvality a nyní potraviny, které se lidem poskytují, mají mnohdy organický původ a jsou ve větší kvalitě. Souvisí s tím také otázka důstojnosti. Lidem je poskytována eh, potravinová pomoc, eh, tedy konkrétně potraviny, které by se jinak nemohly dovolit. Ve zprávě se rozněž dozvídáme, že byly učiněné pokusy definovat, jaké skupiny by tuto pomoc měly dostávat. Jinými slovy, byl vypracován seznam kritérií pro toto rozhodování. Ovšem na druhé straně ve své zprávě uvádíte, že zde nejsou žádná omezení e, z hlediska příjmu, jak eh, tedy postupovat? Domníváte se, že by se mělo pracovat s určitým výčtem kritérií, anebo si spíše myslíte, že by eh, tady eh, ten přístup měl být otevřenější? Máme řadu charitativních organizací a myslím si, že není možné, aby všechny postupovali podle úplně stejných kritérií. Pan Brgles. Děkuji pěkně. Tato zpráva je velice zajímavá a je důležité, že se u tohoto fondu e, nepočítá s jakousi humanitární pomocí, ale že jde e, také o sociální začlenování a k tomu jsou zapotřebí doprovodná opatření. E, počet chudých lidí v Evropě, včetně Slovenska, je velice vysoký. Vy jste eh, přišli s určitými návrhy, nicméně ta eh, míra sociální vyčlenění eh, činí 16,2 a já si myslím, že ten fond na to nemusí stačit. Já jsem sociální demokrat a domnívám se, protože bychom se měli také zaměřit na dopady sociálního vyčlenění. Jsem plně proto, aby se tady nejednalo pouze o um, taková technická opatření. Přesto jsem toho názoru, že potravinová pomoc musí být zachována. Představuje totiž uh, uh, podporu, kterou jiné nástroje nenabízejí a proto je tento fond vysoce důležitý. Nejedná se zde totiž pouze o státy, kde je vysoká nezaměstnanost, ale o státy, kde eh, je velké množství chudých lidí. Proto potřebujeme takový mírný přechod eh, od této potravenové pomoci eh, k opatření pro sociální začlenění. Všichni lidé potřebují jíst a proto je velice dobré pomoci jim tím způsobem, aby si na jídlo mohli sami vydělat. Paní Al-Salami. Zastupuji politickou skupinu Renew a děkuji za tuto zprávu jménem naší skupiny. E, mnohdy je velice šokující dozvědět se, že i dnes na území Evropské unie musíme podmáhat lidem vůbec k tomu, aby se mohli najíst. K této činnosti je zapotřebí politiku na mnoha úrovních, aby se problém vyřešil. Je to opravdu velice politování hodné. Z toho všeho jsem se ale také mnohé naučila. Pochopila jsem, že pokud máme potírat chodobu, budeme muset od vašeho úřadu chtít možná ještě více a možná bychom měli uvažovat v dlouhodobém horizontu, poněvadž jde nejenom o to, eh, jak eh, potraviny konzumovat, ale jak si na ně vydělat. Ráda bych eh, se zeptala, jak si vy sami se vidíte na eh, budoucí práci v této oblasti. Zdá se, že veškeré zdroje a prostředky jsou nerovnoměrně distribuovány. Eh, možná ve Švédsku to děláme jinak než v jiných zemích, ale teď bych se ráda zeptala, jestli máte nějaké doporučení, proč to, jak by se Eh, mohla tato problematika řešit eh, na úrovni členských států, tak, aby bylo všem občanům umožněno žít důstojný život. Myslím si, že většina vašich doporučení budou velice přínosná. Nesmíme nic přikrášlovat, eh, nesmíme tady malovat příznivější obrázek situace, než odpovídá skutečnosti. Jsem toho názoru, že to by eh, bylo eventuálně eh, ohrožující pro to, aby se ty prostředky dostaly k lidem, kteří je opravdu potřebují. Myslím si, že tady je velice uh, stimulující zpráva, která ukazuje příležitosti, jak situaci řešit. Mám několik bodů. Ten první se týká toho, co právě e, zaznělo z úst e, předchozího řečníka. Jaký je, e, jaká je vazba na stávající nástroje používané na vnitrostátní úrovni? Jak by bylo možné propojit tento fond s příslušnými nástroji činnými na úrovni členských států? Hledáme způsoby, jak potírat chudobu. Máme spoustu námětů a nápadů, ale nejde pouze o to představovat si, jakými novými zdroji budeme disponovat, ale musíme se snažit, abychom nefragmentovali eh, vlastně již ty stávající zdroje a prostředky. V řadě členských států totiž funguje řada nástrojů pro potírání chudoby na vnitrostátní úrovni a tyto nástroje, používané například ve velkých městech, eh, stejně jako činnost nevládních organizací a jejich pomoc jsou velice cené. Myslím si, že dnes více než kdykoliv dříve si uvědomujeme tuto potřebu zasáhnout a situaci řešit. Absolutní prioritou by mělo být zajistit koordinaci rozličných opatření a zamezit fragmentaci. Z toho důvodu bych se rád zeptal, jaký na toto máte názor. Jak vy přispějete k tomu, o čem hovořím? A možná byste se tím tématem propojování různých nástrojů mohli zabývat i do budoucna. Myslím si, že tak by naše činnost byla lépe koordinovaná. Pan Miller. Děkuji, paní předsedkyně. já jsem toho názoru, že zpráva, kterou jsme si vyslechli, je velice kvalitní a proto bych rád poděkoval jejím autorům a poblahopřál jim. Co mi tam však trochu chybí, je podrobná analýza toho uplynulého pětiletého období, během kterého ten fond byl realizován. podle této zprávy je Polsko, čili moje domovina, jedním z hlavních příjemců. Evropská unie přispívá dvěma třetinami do celkového mm, objemu spotřebovaných prostředků, využitých prostředků. Nicméně, podle Polského statistického úřadu, počet chudých lidí v Polsku nijak neklesá. a to navzdory dodatečným prostředkům a pomoci, které plynou z národního rozpočtu rodinám, a to na základě počtu dětí v těchto rodinách. Nárůst eh, příspěvků na děti eh, nebyl eh, správně regulován, to znamená, že lidé dostávají příspěvky na děti které v podstatě nepotřebují. Rád bych se zeptal našich kolegů z Evropského účetního dvora na toto. Do jaké míry plynou prostředky z tohoto fondu opravdu těm nejchučím? Zdá se totiž, že minimálně Určité prostředky z tohoto fondu jsou utráceny nehospodárným způsobem. Děkuji. Já bych si dovolila také položit dotaz. Říkala jsem si, eh, že tady je opravdu rozličný eh, počet příjemců prostředků z tohoto fondu v různých státech. A já pocházím do Slovenska a legislativa definuje, kdo to je, člověk v hmotné nouzi. Ovšem je pravdou, že ta pomoc, která nemá pouze finanční eh, podobu, ale která má také podobu různých podporných opatření, tak problém je, že řad, k řadě lidí se tato pomoc nedostane, poněvadž eh, pro ně nejsou způsobilí podle různých kritérií. Mezi ta kritérie patří například eh, trvalý pobyt. Ovšem vzhledem k tomu, že u nás je rada bezdomovců a také e, řada romských občanů, kteří jsou ze segregovaných komunit, tak e, nesplňují tato kritéria. Zdá se, že to je problém, poněvadž e, tyto lidé nesplňují kritéria definice člověk v motné nouzi. Myslím si, že bychom se měli snažit a naléhat na členské státy, aby opravdu vypracovali definici, možná ne definici, spíše výčet kritérií pro lidi, kteří jsou způsobilí pro poskytování této potravinové pomoci a dalších forem pomoci v rámci fondů, které eh, existují na úrovni EU. Děkuji. Prosím, máte slovo. Ráda bych poděkovala za všechny velice zajímavé a důležité otázky. Zodpovíme v jejich pořadí, jak byly kladeny. Za prvé, zda eh, takto ne, nebyly tady, nebyla tady stanovena kritéria pro poskytování těch příspěvků pro zmírňování chudoby měření výsledků není k dispozici a to je prostý důvod. Neexistují totiž indikátory, které lze měřit a na základě e, těchto hodnocení postupovat dál. Já jsem se sociálnímu fondu věnovala řadu let a myslím si, že tady opravdu není problém s nespravedlivým rozdělováním. Jedná se o horizontální problém, který jde napříč celým Evropským sociálním fondem. Určitě nejde o to, že se ty prostředky využívají nepřiměřeným způsobem. Ovšem, eh, mnohdy je těžké eh, to poměřovat. Například eh, u Fondu regionálního rozvoje je velice snadné změřit tedy, kolik silnic bylo postaveno. Tady to jsou věci, které se obtížněji měří a hodnotí. Ve zprávě také zmíníme další věc. A to tu že e, určitě 3,5 e, e, miliard euro nestačí na to, abychom úspěšně potírali chudobu, ale je to jeden z kroků správným směrem. Je to úsilí, které vyvíjíme. A samozřejmě otázka koordinace je velice významná, poněvadž bez koordinace a bez propojení úsilí na všech úrovních Samozřejmě za pomoci z hora, z úrovně EU, by to nebylo možné vyřešit. Takže charakter problému je takový, že není možné zajistit úplně spravedlivé rozdělování, což ale neznamená, že eh, se nesnažíme, abychom tyto prostředky distribuovali eh, spravedlivým způsobem. FEAT je tady eh, proto, aby poskytoval i tu potravinovou pomoc a v některých členských státech se jeho prostředků využívá méně, jinde více. Samozřejmě jsou tady dvě možnosti. Členský stát se mu to může rozhodnout využívat ty prostředky na potravinovou pomoc anebo na eh, pomoc, která směřuje do té oblasti sociálního začlenování. a více než 83 eh, prostředků je stále využíváno na potravenou pomoc. Pokud je o posouzení dopadů, tak s tím plně souhlasím. Opět je to horizontální záležitost, kterou tedy mohu doporučit v rámci jakékoliv politiky a v rámci jakékoliv eh, eh, činnosti, protože pokud nebudeme provádět posouzení dopadů, tak těžko budeme mít přehled o tom, zda se naše cesta obírá kýžděným směrem a dosahujeme eh, toho, čeho jsme si přece vzali. Dobré znalosti o skutečných potřebách a o tom, jak se ideálně zaměřit na nejzranitelnější osoby, eh, je právě to, kde možná ještě zaostáváme. Vyšší transparentnost i s tím souhlasím a mohu vás ujistit, že budeme nadále vyvíjet své úsilí, abychom byli schopni vám předložit objektivní nástěn situace. Samozřejmě i já jsem zaregistrovala, že především pokud jde o záruční fond pro mladé lidi, se eh, strany komise eh, padala velká slova slibů že se tedy začne s těmi prostředky, které jsou z evropského rozpočtu k dispozici pro tuto iniciativu pro zaměstnanost mladých lidí, ale bylo jasné, že ty prostředky nestačí na to, aby se řešily problémy, protože eh, eh, tam potřebujeme asi 200 milionů euro, ale eh, takovýto rozpočet zdaleka nemáme. Pokud jde o udržitelnost a zjednodušení, ano, souhlasím s tím, že udržitelnost a ne pouze v souvislosti s FEADem, ale i s dalšími opatřením ESF je významná. Co se týče závažnosti problémů, tak řada z vás byla zaražena tím, kolik Evropanů je ohroženou chorobou. I mne to zhrozilo. Já jsem se musela informovat eh, před dnešním vystoupením a také v rámci této přípravy jsem zjistila, že jeden ze čtyř, každý čtvrtý Evropan má eh, finanční eh, problémy, ať už s tím, že se tady potýká, potýká s placením účtu a tak dále. Jak definovat, kdo jsou osoby, které jsou nejzranitelnější? Bohužel neexistuje žádná plošná definice a myslím si, že by bylo obtížné ji vypracovat. Opět eh, je tady srovnání s tím, fondem, s tím s tou zárukou, záručním fondem pro mladé lidi. Samozřejmě eh, tam můžete také stanovit minimální kritéria, která by bylo možné harmonizovat mezi členskými státy. Ovšem v našem konkrétním případě je to opravdu velký úkol a bude záviset na tom, jak se v jednotlivých členských státech eh, bude definovat, kdo to je nejzranitelnější skupina. Samozřejmě cílem je snížit riziko vydávání prostředků na podporu skupin, které v žádném případě nejsou ty nejvíce potřebné a nejvíce zranitelné. Pokud je o to, že více než 83% prostředků z fondu plyne na potravenou pomoc, je to špatné? Nevím. Nemyslím si, že by to bylo úplně špatné, ale ačkoliv uplynulo pět let, tak jsme spíše mm, jak se na začátku. A teď se vracím k, vaš, k té vaší otázce, co v té zprávě chybělo a proč jsme uh, udělali, proč jsme neudělali audit implementace. Je pravdou, že když jsme svoj, se svojí prací začali, tak bylo těžké se do toho pustit. Eh, protože je potřeba vždycky čekat na výsledky implementace programu a všechno to trvá. E, pokud jde o integraci e, migrantů, e, tak já jsem také byla konfrontovaná s otázkou, proč o tom nepodáváme informace, protože ta integrace je dlouhodobá záležitost. Děkuji vám velice za to, že jste se o své postřehy s námi podělili a určitě to bude pro nás látka k přemýšlení, abychom na tomto tématu mohli dále pracovat, abychom se tedy Eh, mohl, se mohli více věnovat implementaci a výsledkům implementace. Otázka dlouhodobé udržitelnosti. Jak naučit lidi chytat ryby? Ano, to je opravdu velice důležité a je to přidaná hodnota těch opatření sociální inkluze a naprosto souhlasí s tím, že kombinace těch opatření je tím nejlepším postupem ku předu, ale samozřejmě nemůžeme teď eh, eh, předepisovat eh, recept pro konkrétní stát a uplatňovat ho na všechny. Třeba ve Francii, v Belgii, tam je otevřenější způsob využívání tohoto nástroje než jinde, kde je to rigidnější. E, v Německu tam byl dobrý příklad. E, sociální opatření či opatření pro sociální inkluzi jsou vnímána jako způsob integrace e, migrantů a jako řešení určitých problémů, které se v poslední době objevují. Myslím, že tady byly další otázky, ale je také mm, na kolegovi, aby se jich zhostil. Bych se jak eh, paní Ivanova eh, zdůraznila, my jsme eh, nic ne nařizovali, my jsme prostě stanovili určitá určité cíle, nechali jsme to na těch příslušných orgánech, takže nemůžeme vlastně tímto auditem říct, že jsme pokryli všechny otázky. Já se pokusím reagovat na ty horizontálnější dotazy. Ohledně monitorování. Vzhledem k specifičnosti některých těch kategorií E, nemůžeme e, opravdu očekávat nějaký těsný e, monitoring, protože ti lidé prostě nejsou k tomu náchylní. Bojí se registrace, bojí se nějakých otázek. Tady prostě musíme jednat velice obezřetně, velice rozumně. Takže jakákoliv jakékoliv hodnocení a tak dále musí být vnímáno e, obezřetně. Také otázka určité důstojnosti těch lidí. A e, pak samozřejmě Eh, je na každém členském státu definovat ty cílové skupiny. Ono je to také definováno národní či regionální politikou, je to definováno infrastrukturou partnerů a partnerských organizací, které, dejme tomu, působí v určitých státech řadu let, takže nejlepší možný způsob, jak jim pomoci při poskytování materiální pomoci a Eh, potravinové pomoci, tam FEAT vstupuje. Ty kritiky, které jsme vyslovili, to eh, nebyla otázka toho, že vlastně proč především jídlo. My jsme to nehodnotili, my jsme prostě eh, to jenom takto řekli. Poskytování potravinové pomoci, to je fakt a v žádném případě to nekritizujeme. FEAT přináší materiální pomoc a další doplňující opatření. To je jasné. Když jsme řekli, že v tuto chvíli nemůžeme přesně určit příspěvek FEADu, ale můžeme určit, zdali FEAD byl přítomen či ne, zdali prostě z těch 3,8 miliard eh, eur eh, Kdyby nebylo, tak to by bylo hodně znát, takže eh, my nemůžeme přesně eh, ještě určit, co kde v jaké zemi chybělo, kde by se věci měly zlepšit. A ještě eh, jedna věc, bylo to na členských státech, aby definovali rozpočet, to nebylo na komisi. České státy měly vytvořit minima, alespoň minimální rozpočet 3,5 milionu. A v zásadě to opravdu bylo na nich, na každém členském státu definovat, eh, kolik eh, finančních prostředků chtějí, aby protékalo právě FEADem. Byla to tedy eh, národní rozhodnutí. A pak ještě jedna věc na závěr, protože to je také jedno z doporučení, které jsme měli. My jsme to pochopili tak, že ty doplňovací opatření jsou důležitá ale eh, že se u nich dá těžko měřit dopad. Eh, komise získala větší know-how, vytvořila eh, prostředí seminářů, kde členské státy mohou srovnávat svá opatření. A my víme, jak je to důležité. Ty opatř... Je dobré, aby jsme nakonec všechno ale dostali k tomu konečnému příjemci. A tady přináší FAD právě přidanou hodnotu to, co e, jsme e, dali, je velice jednoduché. Pacák e, člověku bez přístřeší, to je možná nejlepší, co můžete udělat, ale doplňující opatření je říct tomu člověku, že tady může jít k určitým organizacím, že tady jsou určité nabídky na národní, regionální úrovni, ono se to prostě ryší a to je velice jednoduché doplňující opatření ale když dáte, dejme tomu, eh, spacák či jídlo tomu eh, člověku, tak to je ten moment, kdy můžete poskytnout eh, té doplňující opatření. To ty příslušné partnerské organizace vítají a je to velmi důležitý prvek, i když z finančního hlediska to není tak významné. A to je vlastně všechno. Předsedkyně, děkuji. Teď dám slovo komisi. Pietro Antonio, promiňte. Omlouvám se za vyslovení vašeho jména. Záda se to perfektně, děkuji za slovo. Ano, eh, já s vámi podělím o e, svůj pocit. Jsem e, také e, zastáncem fanouškem toho, té zprávy Evropského účetního dvora. Myslím, že se v tom dokumentu skutečně daří zdůrazňovat věci, které jsou zásadní, že jim jde o zlepšení systému. A druhá věc k účetnímu dvoru. Eh, oni vlastně poskytují odpovědi, které by měla poskytnout komise eh, po velmi zajímavých otázkách, které zde dnes zazněly. Já se soustředím na některé aspekty, eh, které z diskuse vyplynuly. Především na aspekt té nárokovosti, to znamená, kdo má nárok. Opravdu se obracíme k těm správným cílovým skupinám v terénu a vy jste se, paní předsedkyně, také o tom zmínila zmínila ve vašem národním kontextu. Takže e, tady e, vlastně ta nárokovost je na bedrech členských států. V tomto e, odvětví je subsidiarita e, velice vnímaná a pak je tady otázka té důstojnosti, toho správného definování těch pravých e, cílových skupin. Definujeme skupiny strukturálně ne, především když se podíváme na nový návrh na ESF+, tak tady vlastně musíme ty věci vidět i v kontextu evropského semestru, E, jde o identifikaci věcí, které se musí e, realizovat v terénu na vymícení chudoby, ale ty skupiny musí definovat členské státy. Hodně otázek se týkalo zjednodušování a komplementarity a já se k tomu vrátím. E, nařízení FEAD je už teď ve svém znění mnohem jednodušší než nařízení o sdílené zprávě Share Management Regulation. A pro do budoucna je to vlastně e, také e, oznámeno pro ty sdílené e, e, aktivity a pro ESF+, plus je tady e, naplánováno mnoho dalších zjednodušení, ať už se jedná o ukazatele, zprávy, administrativní zátěž, která se hlavně e, vlastně týká těch partnerských organizací, jak pan kolega z účetního dvora e, řekl, opravdu některé věci mohou být pouze nepřímo sledované, protože se jedná o důstojnost těch osob. Pak eh, je tady otázka toho, eh, té studie o eh, posouzení dopadů, to zase souvisí s charakterem programů v terénu. Tyto věci má samozřejmě na starosti členský stát, když vypracovává operační programy nebo programy. Tam samozřejmě musí být také obsahem určitá intervence eh, a musí být eh, velmi racionálně obhájena. Proč eh, k ní má dojít. Pak je to také otázka zjednodušování auditů, které jsou velmi specifické při implementaci některých cílů. Já bych možná mohl ještě závěrem říct, že Eh, doporučuji, eh, doporučuji i eh, nadále, abyste toto vnímali pozitivně, tak to pozitivně hlasovali a těším se na další spolupráci. Předsedkyně děkuji, děkuji našim hostům, hodně štěstí se všemi dalšími zprávami, které jsou již Eh, v plánu a já velmi stojím o takovouto diskuzi a také jsem zastáncem toho eh, měřit spíš výsledky než eh, výstupy a to se týká všech projektů. My se vždy díváme pouze na čísla, na čísla těch výstupů a to skutečně není způsob, jak k tomu přistupovat podle mého názoru, protože my pak opravdu nevidíme, do jaké míry jsou ty projekty efektivní, do jaké míry jsou účinné. Takže to je vše. Děkuji vám. Zavírám dnešní jednání našeho výboru. Přeji všem dobrou chuť a uvidíme se opět odpoledne na slyšení eh, s paní Dali.